Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, já vás zde srdečně vítám. Tímto zahajuji dnešní schůzi. a e, ptám se vás, zda chcete něco podotknout návrhu pořadu jednání. Pokud ne, tak bude platit za přijetí. Pak máme na řadě přijetí promiňte, sdělení předsedy. Bylo mi řečeno, nebo byl jsem požádán o tom, abych se ještě jednou zmínil o působení článku 205 našeho jednacího řádu, kde jde o roli rozšířeného předsednictva. Já v tom nevidím nic nového, e, není tam nic, co bychom již dříve takto nečinili a proto navrhuji, e, abyste souhlasili s tím, že jsem vám to takto sdělil a myslím si, že e, pak si to může každý sám detailně pročíst. Souhlasíte? Dobrá, děkuji vám. Tímto jsme to úspěšně dokončili a jsme u bodu číslo 3, což je prezentace o e-meetingu. pravděpodobně potom budeme schopni se vzdát tohoto sálu a například se přesunout někam na náměstí Luxemburg, jak řekl kolega Fleckenstein. A já bych poprosil dva kolegy rady, aby ty kolegy, doufám, že, jsem, že se mi podařilo ta jména vyslovit správně, poprosím je tedy, aby nás seznámili s těmito novými postupy. Prosím. Děkuji, děkuji za příležitost pohovořit na téma e-meeting eh, výboru AFET pro zahraniční záležitosti. Jak víte, parlament nyní má politiku snížit eh, čištěné materiály. Velice často se dokumenty vytisknou na schůzi a pak se nevyužijí a hned se vyhodí po schůzi. A nebo částečně se pouze použijí, takže je to velká, velké plítvání. A není to efektivní. A ušetří se potom i na distribuci dokumentů. Samozřejmě dokumenty jsou důležité, protože to je zásadní pro činnost poslanců, tudíž musí být k dispozici, dostupné, k mání co nejdříve a pokud možno i na těch mobilních zařízeních. A parlament eh, mm, proto nabízí eh, nástroj e-meeting, a který nyní my vám představíte. Jenom pár slov, co to je e-meeting. Je to tedy aplikace na webu, která byla vyvinuta našimi pracovníky v parlamentu s cílem tedy mm, reflektovat vaše potřeby a poskytuje dokumenty o dokumenty, výborové dokumenty v elektronické podobě snadno dostupné, takže můžete k tomu mít přístup kdekoliv, kdykoliv, na jakémkoliv zařízení. A k tomu musíte vidět pár věcí, než začnete používat e-meeting. A to pokud máte e, u vás mobilní zařízení, tak si ho teď vemte k ruce a podívejte se s námi na demo prezentaci. My jsme rozdali e, instrukce, pokyny, to je tento papír a tam naleznete link e, rychlý začátek, quick start a potom se zalogujete, to znamená normální uživatelské jméno a heslo, které používáte pro váš počítač. A s dovolením pana předsedy nyní bych chtěla požádat kolegu, aby vám ukázal, jak je to s, jak je to s dostupností těchto dokumentů. Dobré odpoledne, takže jak bylo řečeno, aplikace je webovská aplikace, takže nemusíte nic sami instalovat, je to snadné. Tady jsme vytvořili zkratku shortcut takže když eh, napíšete eh, tedy oficiální stránku parlamentu, tam napíšete adresu a takže eh, lomeno e-meeting, jedním slovem bez čárky, bez ničeho, e-meeting, e-meeting, takže to napíšete takto. Takže to je vlastně brána tam musíte vložit uživatelské jméno a heslo, já tam vložím tedy svoje, aby potom to vaše samozřejmě napojení jsme přes Wi-Fi a poprvé, když se dostanete do aplikace, tak tam máte pokyny, které vám řeknou, že je to ve třech fázích, tři kroky. To vám ukážu na další eh, stránce. Vyberete si jazyk, výbor a eh, potom zasedání. Takže tady začnu a eh, dostanu tuto stránku e-meeting, která je k dispozici pro každý výbor, takže každý výbor bude mít tuto stránku, třeba tady na levé straně si zvojím jazyk toho, toho rozhraní, uzavřu, vyberu si výbor a tady samozřejmě si zvolím výbor AFET, a systém dynamicky tedy si vytáhne informace. Tady dostanete poslední verzi všech přeložených dokumentů. A my pořád ještě tiskneme něco, některé výbory eh, se rozhodly, že již tisknout nebudou, ale tady z toho my normálně tiskneme. A teď to tady máme na jednom rozhraní všechno. A jak vidíte tady, i můžeme to mít po měsících, takže to znamená, můžeme mít, vytáhnout si i staré dokumenty a samozřejmě i do budoucna se dostanu, pokud tam program a dokumenty budou. A nemusíme čekat, to se hned tedy načítá. Tady po pravé straně mám program schůze 1. září 22 si tam dám, takže systém mi tam vytáhne všechny informace na dnešní schůzi. A tady je tam plus, jak vidíte, u každého řádku tam mám k dispozici jakoukoliv jazykovou verzi. Samozřejmě Ehm, mohu expandovat, tedy rozkliknout si to všechno a tam budu mít další informace o zpravodajích mm, a potom další informace k dané dokumentaci. Samozřejmě takhle si to můžu vytáhnout ke každému výboru, ke každé schůzi a třeba program. Program si mohu otevřít, tam to je program, a, a samozřejmě mohou to mít pouze e, e, e, v módu číst, anebo si to mohou otevřít v jiné aplikaci, což závisí na tom, jakou máte aplikaci na vašem zařízení. Na trhu máte hodně aplikací, které mohou působit interaktivně. Třeba mohou si otevřít Adobe a Adobe mi umožní interakci takže otevřu si program třeba, abych si tam mohl něco takto zvýraznit, třeba proškrtnout a tak dále. Takže dokument, který jsem si natáhl, tak ten se stahuje lokálně, takže anotace tam mohu mít. Takže to je interakce pouze s dokumentem, který jste si natáhli vy do svého zařízení. Je to vaše lokální kopie, to znamená, s nikým nezdílíte to, co si tam napíšete. To je jenom pro vás. A jakmile ten dokument eh, jsem si zpracoval interaktivně, tak potom ho mohu sdílet. A třeba mohu ho poslat asistentovi či asistentce, či kolegovi, kolegyni, se všemi poznámkami, které jste tam provedli, takže ty můžete také i poslat v příloze k e-mailu. To je první verze eh, aplikace e-meeting. Eh, to znamená přístup ke všem dokumentům, interakce, můžete interaktivně s nimi pracovat a poté sdílet s kolegy. To tež platí i pro další výbory, třeba budget, rozpočet také a, takže pokud nějaký člen třeba je ve dvou výborech, tak si takhle může nahlednout do obou výborů. A potom je zde také možnost, že mohu sdílet každý bod programu. Třeba mohu si vybrat pouze tento bod a poslat e-mail kolegovi a říct, si, to je bod, o kterém se bude diskutovat a máme přímý Eh, potom link eh, na ten bot. Takže to je e-meeting a teď ještě další aplikace, která se nazývá e-committee. E-committee to je složitější aplikace, to je aplikace, která v podstatě eh, schromažďuje jakékoliv dokumenty ve všech fázích spojené s jakýmkoliv výborem. Takže tady je link na e-committee. Když se dostanu na e-committee, tak třeba e-committee výboru AFET. Takže to je třeba e-committee AFET, výboru AFET. A tady mám přístup k dalším extra informacím Jak vidíte tady, třeba mám přístup k extra informacím o návrzích různých dokumentů, zpráv, stanovisek a tak dále. Takže tato aplikace existuje a je jenom abyste věděli, že tento nástroj je k dispozici, to znamená informace o činnosti výboru, včetně návrhu a tak dále. Takže to je konec prezentace. Možná budete mít nějaké otázky. Děkuji. Pokud ušetříme peníze eh, za tištěné dokumenty, dostaneme potom opět kávu, je to tak? Hlásí se někdo o slovo, prosím? Čas. Bude to také fungovat na telefonech s Androidem? Vypadá to, eh, že možná je chyba ve mně, ale u mě to nějak nefunguje. Je ten problém na mém telefonu, nebo je to tím, že je to tady s Androidem? Děkuji. The, the, the Aplikace by měla fungovat na jakémkoliv zařízení, rád vám pomohu a pokusíme se ten problém vyřešit. Já bych tam měla jednu poznámku. Myslím si, že pokud tam můžeme přímo nalézt různé dokumenty a pokud ne všechny dokumenty se tady budou rozdávat nebo my si je budeme číst, tak jistě to je dobrá věc, ale na druhou stranu si myslím, že pokud zprávy pokud zde máme konečný návrh zpráv a pak se zahojuje e, ta perioda předkládání pozměňovacích návrhů a hlasuje se, tak zde si myslím, by bylo vhodné, abychom to měli v papírové formě, protože často je tomu tak, že u pozměňovacích návrhů se kolegové například setkají na chodbě s tuškou a snaží se společně nalézt nějaký kompromis, naformulovat ho, proto si myslím, že to je velmi praktická záležitost, otázka praktické komunikace, která má probíhat a probíhá. A zde si myslím, že by bylo vhodné, abychom měli možnost spolu hovořit a mít to v papírové formě, protože pokud by tady každý musel po chodbách běhat se svým iPhonem či iPadem, pokud bychom se chtěli nějak domlouvat, tak si myslím, že komunikace ve smyslu toho, že skutečně se setkáváme, hovoříme, vytvoříme spolu, by se snížila, zmenšila a to skutečně není tím vlastním cílem. Mohl byste k tomu něco podotknout? Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě e-meeting je aplikace, kterou také můžete používat. Je to eh, komplementární nástroj, to znamená, že na úrovni výboru se můžete domluvit na tom, co budete poskytovat v papírové podobě eh, a já si myslím, že eh, ti, kteří jsou zvyklí pracovat s tabletem, mohou tedy pracovat s tabletem, některé dokumenty nejsou tak vhodné pro to, abychom v nich abychom jimi procházeli na eh, tabletu nebo na telefonu, takže kdo chce, může používat tablet, ale určitě je tomu tak, že v některých případech eh, je dobrá ta papírová verze. Rozhodnutí je na vás. Eh, Mr. Schöpflin. Schöpflin? Já mám technickou otázku, pane předsedo. My se tady snažíme o to, abychom papír postupně vyřadili. Já se ptám, jak dlouho tady budeme moci mít papír a nebudeme tady úplně elektroničtí. Uh, jak jsem řekla, rozhodnutí je na vás, na výboru. Zatím tedy není v parlamentu žádné globální rozhodnutí o tom, že bychom tedy vyřadili papírové verze eh, pokud takové rozhodnutí padne, tak padne na eh, odpovídající úrovni. My tedy používáme eh, tyto elektronické verze jako další nástroj a eh, později tedy i poslanci dostanou příslušná zařízení, tak aby mohli pracovat bez papíru, ale stále je to samozřejmě na vás, abyste rozhodli, jaký harmonogram jako výbor svolíte. Yes, in fact, even if it seems that it's a, it's a technical... Ano, Teď se zdá, že je to technický problém a že tedy eh, najdeme řešení, tak je to tak, že eh, ta aplikace nebo ta, eh, ta, ta, ta stránka e-committee funguje jeden rok, je to zatím ve zkušební fázi, ale jde o to, abychom to tedy celé vyladili a budeme se posouvat, posouvat dál. Proto také organizujeme informační schůzky a e, prosíme vás, abyste dělali našemu nástroji reklamu. E, papíru, který jsem vám dal, je také kontakt, to znamená, že nás můžete kdykoliv e, kontaktovat. Navrhuji, abychom o tom diskutovali na rozšířeném předsednictvu, na rozšířeném byru, jak jakou praxi tady zvolíme, jak budeme postupovat naš, na našem výboru. A prosíme také sekretariát, aby nám v určitých případech dodával papírové verze dokumentů. Já si myslím, že o tom tady budeme diskutovat a najdeme nějaké řešení. V každém případě si myslím, že je to velmi užitečný nástroj, protože pokud eh, bychom všechno dostávali na papíře, tak by to také nemělo smysl. To znamená, že určitě musíme najít správný, vhodný kompromis, který nám eh, umožní pracovat za eh, lepší situace, za lepších podmínek. To znamená, že o tom budeme moci diskutovat. Děkuji vám v tuto chvíli. A nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři na našem pořadu jednání. Zde bych podotkl, že zároveň projednáme i bod číslo pět. V, tomto, v této fázi diskusí je to, myslím, správný přístup. Nyní tedy téma Moldavská republika. Zde máme podobnou situaci jako na Ukrajině, neboť i zde čas tlačí na nás. Ale je tady jeden zásadní rozdíl. Moldavská republika již ratifikovala. V Moldavské republice budou v listopadu probíhat volby, které díky tomu, že tam Rusko provádí vliv, například tím, že zakládá strany a financuje jí, Rusko tam tedy tímto způsobem vyvíjí silný nátlak. A proto je důležité, abychom před volbami my ratifikovali. Já jsem vám rozeslal dopis, který jsem dnes obdržel od pana komisaře Fileho, kde přesně o toto žádá a prosí. A tady navrhuji, pane zpravodaji, abychom se to skutečně pokusili. Volby jsou kdy? 30. listopadu. Měli bychom se skutečně snažit o to, abychom to přijali v, na Miliprance 1 v Bruselu, tak abychom to skutečně dobře před volbami stihli. My, na rozdíl od Ukrajiny, máme možnost to takto učinit. Musíme ještě to prohovořit s výborem pro obchod, abychom sladili naše časové kanceláře, aby i oni to stihli, ale já si myslím, že by se nám to mělo podařit, protože proč bychom neměli přistoupit k Moldavské republice stejně konstruktivně, tak jak jsme přistoupili velice přátelsky a milé k Ukrajině. To jsem chtěla takto předeslat dříve než předám slovo panu zpravodaji Auštevičusovi. Prosím, pane kolego. Thank you, Chairman. Colleagues, uh, ladies and gentlemen. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové. Jsem velmi rád, že vám tady mohl představit dvě, dva návrhy. Uh, jsou, jsou to eh, návrhy doporučení Rady, pokud jde o dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. A kromě toho je to eh, návrh dohody o nelegislativním usnesení, o rozhodnutí, návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unii na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. Milí kolegové, Mo Moldavská republika je dlouhodobým partnerem Evropské unie. Není potřeba tuto zemi jako takovou představovat. Nicméně nyní se nacházíme v trochu jiné situaci. Z geopolitického, z ekonomického hlediska i z jiných hledisek. A právě proto eh, budu eh, hovořit naprosto otevřeně. Eh, navrhuji vám, abyste tedy souhlasili s ratifikací těchto dohod, jelikož Moldávie je pionýrem v rámci východního partnerství. Není eh, tady nutno tady chválit Moldávii za její úspěchy, ale přesto bychom měli zmínit, že během minulých měsíců a let se Moldávie naprosto změnila. Změnila se ze země, která zaostávala, v zemi, která provedla celou řadu politických a ekonomických reform. To znamená, že máme mnoho důvodů, proč tedy Moldávii za tyto úspěchy chválit. Jak jsem řekl, geopolitická situace se změnila, je naprosto jiná než před eh, nějakou dobou. To znamená, že to musíme zohlednit a nesmíme ztrácet čas dlouhými diskuzemi. Musíme připravit náš souhlas eh, a naše doporučení pro eh, budoucí období. Rád bych vám představil některé hlavní body, které jsou součástí návrhu zpráv o eh, dohodě o přidružení mezi Moldavskou republikou a Evropskou unii. Vítáme podpis dohody o přidružení, protože je to významný krok směrem vpřed v rámci vztahu mezi EU a Moldavskou republikou. Je to závazek směrem k politickému eh, slučování, hospodářskému přibližování je zde zdůrazněna eh, plná, eh, plné provádění obojího. Samozřejmě, že zároveň zdůrazňujeme, že podpis a ratifikace dohody nepředstavují cíl jako takový, ale že je to pouze součást komplexního procesu. Musíme si uvědomit, že v článku 49 Moldav, Moldavská republika, podobně jako každý jiný evropský stát, má evropskou perspektivu, může požádat o členství v Evropské unii, pokud eh, se přiznává k zásadám demokracie, pokud dodržuje základní svobody a práva, práva menšin a zajišťuje také právě nebo funguje tam právní stát. Návrh zprávy zdůrazňuje, že tato dohoda přidružení bude ku prospěchu všech obyvatel. Vyzývá Moldavskou republiku, aby zaručila, že ty reformy, o kterých je to řeč, budou zakotveny eh, v uspořádání tohoto státu. My se tedy snažíme vytvořit praktický rámec pro dosažení cílů dohody o přidružení a kromě toho bychom tady měli mít k dispozici eh, celkový rámec pro zlepšování vztahu mezi Evropskou unii a Moldavskou republikou. Zároveň neskrýváme, že Moldavská republika musí jít ještě dál a dosáhnout ještě dalších úspěchů, eh, plnit ještě další cíle. Proto tedy ehm, zdůrazňuje, že musíme zlepšit absorční kapacitu v Moldavské republice, tak abychom mohli lépe využívat projekty, aby projekty lépe eh, fungovaly fungovaly a abychom mohli lépe využívat evropských eh, prostředků. Musíme tedy zajistit, že Moldavsko bude, Moldávie bude schopná plnit své závazky eh, vyplývající z dohody. Návrh zprávy zdůrazňuje význam toho, aby se eh, posílila stabilita, nezávislost a efektivita orgánů, které mají zajišťovat demokracii, právní stát, eh, systém vládnutí, která, které mají eh, zaručovat dodržování základních práv a svobod. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že je tu zásadní rozdíl, pokud jde eh, ve srovnání s dobou před několika lety, pokud jde o administrativní systém. To celé, ta, ta, celá ta změna proběhla v rámci přípravy dohody o přidružení. Současný volební proces odpovídá nejvyšším evropským a mezinárodním standardům. Snažíme se kromě toho zdůraznit důležitou roli, kterou eh, v tomto smyslu hrají političtí aktéři a eh, občanská společnost. Snažíme se hovořit také o financování stran. Pokud jde o eh, článek 78 Moldavské ústavy, volby, prez, volbu prezidenta, tak tady se chceme vyhnout tomu, aby tady došlo z politického hlediska ke slepé uličce sankce, protože to by zabránilo eh, postup před provádění dalších eh, reform. Samozřejmě, že nezavíráme oči před tím, že je potřeba zintenzivnit boj proti korupci na všech úrovních. Mimo jiné i tím, že budou plně prováděny legislativní, nebo bude plně prováděn legislativní balíček přijatý v roce 2013. Vyzýváme moldavské orgány, aby zajistili, že mm, mechanismus boje proti korupci, především Národní protikorupční centrum a e, Centrum pro integritu, aby tyto úřady byly řádně financovány, aby řádně fungovaly. Zdůrazňujeme to, že je potřeba řádným způsobem vyšetřit veškerá obvinění, pokud jde o porušování lidských práv. A Především eh, tu nesmí být beztrestnost, pokud jde o eh, mučení a další zneužívání lidských práv je potřeba eh, navrhnout takovou legislativu, která by umožnila ochranu všech menšin, včetně osob LGBT. Kromě toho je potřeba zajistit svobodu sdělovacích prostředků, je potřeba eh, vyřešit transparentnost sdělovacích prostředků, také veřejně právních prostředků, tak aby byla zaručena naprostá nezávislost médií. Návrh zprávy plně podporuje bezvízový režim pro moldavské obyvatel, občany. E, připomínáme, že právě Moldavská republika byla prvním státem východního partnerství, který tohoto cíle dosáhnul. Já bych chtěl nyní hovořit ze své vlastní zkušenosti. E, od delegace z Kišiněva jsem slyšel, že okolí, v tomto regionu, neexistuje země, která by dosáhla takové úrovně e, zjednodušení vizového styku jako Moldávie. Návrh zprávy také zmiňuje zlepšení fungování celních a pohraničních e, orgánů Eh, především pokud jde o vytyčení hranice s Ukrajinou. Samozřejmě, že musí i nadále probíhat profesionalizace a depolitizace eh, správních orgánů na regionální a místní úrovni, protože i to přispěje k plné implementaci dohody. Podobně jako jiné země v tomto regionu musí Moldavská republika zlepšit podnikatelské prostředí, potřebujeme lepší pravidla a lepší podmínky pro eh, přímé zahraniční investice. To znamená, že potřebujeme lepší podnikatelské prostředí, potřebujeme eh, reformy, tak abychom posílili eh, moldavskou ekonomiku. Návrh zprávy zmiňuje iniciativu komise, která řeší e, ruské embargo na moldavské produkty. Snažíme se poskytnout finanční pomoc a kromě toho prohloubit autonomní e, obchodní preference. Zpráva vyzývá Kišiněv tak, aby pokračoval e, v konstruktivní spolupráci. Díky tomu budeme moci najít konstruktivní řešení pro eh, konflikt Podněstří budeme, zlepši, budeme schopni zlepšit život eh, tamnějšího obyvatelstva. Zpráva dále zdůrazňuje, že v rámec 5 plus 2 pro toto vyjednávání zatím neza, ne, nenašel, nezajistil řešení, proto tedy vyzýváme eh, vysoké představitele a Evropskou službu pro vnější činnost, aby napomohl, eh, napomohla vyřešit tento konflikt, což nepochybně bude ku prospěchu celé Evropské unie. Návrh zprávy kromě toho zdůrazňuje význam spolupráce s moldavským parlamentem eh, ve smyslu eh, monitorování, eh, provádění dohody a našeho společného programu. Zpráva vyzývá komisi, aby zintenzivnila pomoc a expert expertízu, která je poskytována organizacím občanské společnosti v rámci Moldavské republiky, tak aby tyto organizace mohly dobře fungovat a plnit svoje funkce. Milí kolegové, pan předseda dnes správně řekl, že musíme včas dokončit všechny postupy, eh, že nesmíme ztrácet čas. Já tedy vyzývám výbor, aby nestrácel čas, abychom dokončili všechny postupy v říjnu. Díky tomu budeme mít šanci ratifikovat dohodu o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou včas, to znamená v listopadu, počátkem listopadu. Díky tomu by tu zbyl ještě nějaký čas do voleb. Milí kolegové, já se domnívám, že současná vláda v Kišiněvě pro Evropská koalice si zaslouží veškerou naši snahu, veškerou naši podporu. Musíme podporovat její eh, působení, její směr. Ne pouze v podobě dohody o přidružení, ale musíme zdůraznit také to, že tam probíhají reformy včas a e, správně. E, děkuji vám za pozornost a rád odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především bych rád poděkoval našemu kolegovi, panu Petrasi Auštrevičusovi, za jeho vysvětlení, které nám poskytl a za obě dvě usnesení, na kterých pracoval. Rád bych zdůraznil, že stejně tak jako pan zpravodaj jsem toho názoru, že je třeba mít ratifikovanou dohodu o přidružení s Moldavskou republikou. Moldavská republika se během minulých pěti let skutečně velmi snažila o to, aby provedla ty změny, které provedla. Ale já doufám, že nebudeme mít s Moldavskou republikou takovou dohodu přidružení, jakou máme s Ukrajinou, kde existuje jistá nerovnováha, ale nerad bych tady o tuto diskusi opět vytahoval. Jak se správně podotkl, pane předsedlo, Moldavská republika zažívá v současné době velice silný nátlak ze strany Ruska, což vede k tomu, že z politického hlediska vznikly, vznikla celá řada různých vedlejších účinků, dopadů. Je to v podstatě jedinečná situace na světě, kde je socialistická strana více nalevo než strana komunistická. Něco takového jsem upřímně ještě nikde nikdy nezažil, aby socialisté byli více nalevo než komunisté. To mm, bychom možná momentálně mohli říct o bývalém strategickém partneru Rusku, ale e, v tomto kontextu chci říci, že ty volby, které, jsme, které jste zmiňoval, které se budou konovat v listopadu, se budou konat ve velice zvláštní konstelaci, abych to takto opatrně vyjádřil. Je tady celá řada jevů, které v nás vyvolávají obavy. Týká se to například i ekonomických záležitostí. Dobře víte, že na moldavské víno bylo uvaleno embargo před několika mána týdny, dříve než byly eh, zavedeny sankce na potraviny, se Moskva rozhodla, že zavede velice tvrdé embargo na ovoce a zeleninu z Moldavské republiky. Ztráty se momentálně pohybují ve více místních číslech, dvou místních již eh, a někdy, tři, někdy až tří místních, což je velká škoda. Kory se, se k tomu už vyjádřila a říká, že pro tento problém není řešení, takže co se týče těch sankcí, které uvolilo Rusko, mají skutečně velice tvrdý dopad na Moldavskou republiku. Rusko se například také rozhodlo, že odstraní volný obchod s Moldavskou republikou, což samozřejmě bude mít další dopady na ekonomiku země. Na závěr chci potrhnout, že volby v listopadu budou skutečně obzvláště významné a z tohoto pohledu jsem toho návrhu názoru, že náš parlament, Evropský parlament by tam měl vyslat své zástupce, tak jako tomu bylo v během posledních let, eh, kdy delegace Evropského parlamentu byla přítomna při volbách v Moldavské republice. Bylo to velice dobré, abychom společně eh, s delegací Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě. Tam tedy vyslali naše delegace, bylo by to dobré pro Moldavskou republiku a po celkovou politickou situaci. Děkuji vám mnohokrát, doufám a jsem přesvědčen, že budeme mít dobrou spolupráci. Já sám předložím několik pozměňovacích návrhů a doufám, že budeme moci takto ještě nadále podpořit to, co již bylo nyní řečeno v těch skvělých zprávách pana Auštrevičiuse. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. A zaprvé chci poblahopřát zpravodaji uh, uh, i souhlasím s jeho poznámkami já vítám pokrok, který Moldavsko učinilo s reformami především, především pokud jde i o posilování vztahu s Evropskou unii. Také i podporuji obsah dopisu, který jsme právě dnes obdrželi od pana komisaře Fileho. Jsem přesvědčená, že eh, politické, ekonomické vztahy i přinesou větší stabilitu a prosperitu nám všem, tedy celému kontinentu. Pozitivní krok již je liberalizace eh, vizové povinnosti pro držitele pasu v Moldavsku. Já jsem předtím byla zpravodajkou k tomuto a i před Moldavskem stojí vyhlídky přiblížení se k Evropské unii, eh, samozřejmě s tím, že Moldavsko probere, provede veškeré reformy politické a jiné. A já bych ráda, aby členské státy rychle provedly ratifikaci a určitě i Evropský parlament eh, také tak učiní co nejrychleji. Volební kampaň již začala, musíme zajistit, že proces bude probíhat podle eh, nejvyšších evropských a mezinárodních standardů a proto musíme být na místě, tedy delegace Evropského parlamentu a frakcí a tam musí být přítomni, eh, případně i pozorovací mise. A samozřejmě s tím, že musíme dohlednout nad tím, že tam budou dodrženy evropské a mezinárodní normy. Také bych chtěla navrhnout zpravodaji nový odstavec v tom smyslu, že vítáme podpis dohody o účasti eh, Moldavska v programu Horizont 2020. Tady vlastně mm, zdůrazníme, jak je důležitá inovace, růst, konkurenceschopnost, eh, nové pracovní příležitosti v Moldavsku. A teď pokud jde o eh, Podněstří, takže to je velice důležité eh, řešení a já eh, lituji, že došlo k, k odsunu eh, té skupiny ve Vídni, takže bych chtěla apelovat na všechny partnery, aby podpořili tento formát vyjednávání mm, v duchu v duchu tedy urovnání sporných záležitostí zájmu celistvosti Moldavské republiky. Děkuji. Děkuji. Já chci Petrasovi poděkovat eh, za zprávu, kterou vyhotovil, je skutečně kompletní a velice realistická a opatrná. Opatrná, pokud je o bod 20, což jsou vztahy mezi oběma územími, v tomto případě Kišiněv a Spol a potom také i nezbytný vztah, který musí Evropa mít s Ruskem. To znamená, neměli bychom tam vytvářet permanentní tenze. A e, samozřejmě ten soused je velice významný a je zde velké riziko, že pokud Evropa by zachovávala konfrontační postoj, tak potom bychom mohli skutečně mm, narazit. A dále, když jde o Moldavsko a když jde o mm, ty histori- absurdní historické události mezi dvěmi válkami, takže samozřejmě tady je třeba vzít do úvahy i Rumunsko a vzít do úvahy tedy ty, ta dvě historická území a e, tedy to, že bylo vytvořeno Rumunsko a je třeba i vzít do úvahy Transylvánii a mm, Rumunsko tedy je členským státem. Kolega Petros, Petras hovořil o důvodech institucionálního charakteru a zde dovolte, abych i stručně zmínil historii. A mm, potom jsou zde i ekonomické okolnosti. Ekonomická situace v Moldavsku je špatná, je omezená a e, Moldavsko dříve bylo součástí Sovětského svazu a to znamená, především tam eh, eh, tedy eh, byla, bylo zemědělství, to již skončilo a je to tedy ekonomicky rozbité území a je třeba, aby tedy opět našlo tedy ekonomické vztahy a to bude s Evropou, proto je třeba prohlubovat vztahy tedy až do fáze integrace. Dále tady bych navrhl takovou změnu. V podstatě dvě. Bod 3.1. Tady eh, se neustále zmiňuje, zmiňují ty osoby, tedy z eh, eh, menšiny LGBT. Je to tedy menšina, ale velice významná. A mm, tedy potom jsou zde Potom, takže to je menšina, která má tedy sexuální orientaci určitou, ale potom tam jsou ještě další menšiny, jako kulturní menšiny, jako Turci například, to jsou takzvaní Turci, to je také menšina. A ta, to menšina je určitě daleko větší, než je menšina LGBT a uh, početně jich je více a určitě, když nic jiného, tak jsou stejně významní jako menšina. A bod 16, v bodě 16, tam hovoříme o něčem, co si myslím, že je institucionálně správné, ale reálně mm, to není na místě. Hranice, kterou má s Ukrajinou, tam mm, v podstatě není, není žádná kontrola to je celá ta hranice s Podněstřím a v podstatě tady není, ta Moldavská republika vůbec nemůže mít pod kontrolou, co se děje na té hranici s Ukrajinou. A to mě vede k druhému bodu, který chci zmínit, který je podle mě důležitý a ten se týká víz, vízové povinnosti. Ano, Moldavsko e, um, udělalo velký pokrok, ale já bych chtěl zmínit jednu věc, která je pravdivá a to toto. To. to to je taková pragmatická cesta. Já bych řekl kriminální cesta, tedy na to, že se uděluje státní příslušnost osob, které vůbec nemají co dočinění s evropským územím a s moldavským také ne. Podněstří, to je logická věc. To se uznává jako část Moldavska. Jakýkoliv občan eh, Podněstří tedy požádá a dostane tedy potom moldavský pas. A s tím moldavským pasem v podstatě a zde jsou jasné vztahy mezi Moldavskem a Rumunskem až do, do roku 45. Tam to bylo jasné. To jsou osoby, které potom by snadno mohly prokázat, že mají nárok na rumunský pas a potom by se staly vlastně občany Evropské unie. To znamená, zde kdokoliv tedy může získat eh, pas eh, podněstří a prostřednictvím toho mechanismu, který se vysvětlil, vlastně získá nárok na rumunský pas, tedy EU. E a, hm, takže zde Eh, tedy ale vůbec to není pod kontrolou potom, co se stane se vstupem takových osob, které často jsou kriminál, z kriminálního prostředí. Oni dostanou tedy, jdou z Podněstří, dostanou moldavský pas a potažmo rumunský pas a tak se sem dostanou. A tady je třeba mít úplně jasno, a je třeba, abychom byli vdělí, poněvadž zde jde o území, které má e, skutečně hranici, která je velice průchodná, prostupná. A mm, to je třeba uvědomit si. Děkuji, nyní pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. To je velice komplexní postup a v podstatě poprvé hovoříme o vývoji vypracování dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Moldavskem. A e, v kontextu vývoje posledních dvou let si myslím, e, ta otázka dohody o přidružení nabyla na významu. A já děkuji za ty různé aspekty a body, které máme eh, v těch zprávách, které tam zapracoval pan zpravodaj. A proto i hned položím velice konkrétní otázku, neboť ta souvisí i s otázkou, jak se k té věci v budoucnosti postavíme, jak o tom bude diskutovat a souvisí to rovněž s Gruzí. A o této věci jsme již diskutovali s ohledem na Ukrajinu. Bod 2, já se ptám, to je tedy ta má otázka, to, to uzavření dohody o přidružení. Je to začleněno do nějakého velkého kontextu? Ano. A v bodě 3 říkáme celé jednoznačně ano, i Moldavská republika má možnost členství v EU, což já výslovně vítám. Ano, každá země by měla mít možnost členství, protože e, ty země by mě skutečně měly mít tu možnost otevřenou stát člení EU, samozřejmě za předpokladu, že se přesně proskoumají veškeré podmínky a kritéria. Ale ten ratifikační proces má proběhnout před volbami, což znamená, my tady vlastně eh, pomocí toho, co říkáme, se vměšujeme do eh, jaksi toho vnitrostátního volebního boje, protože e, obyvatelstvo očekává členství, ale pokud budeme upřímní, tak musím říci, že ty debaty z posledních měsíců ukazovaly, že Evropská unie není ochotná se dále rozšiřovat. Takže dvousečná zbraň, to, co zde máme, my tady máme velice krásná slova, která tam zapracováváme, ale v, v realitě jsme vlastně proti tomu paní Haus a pan Volsky na rozpravě ve Štrasburku na plénu řekli, ano, my chceme, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie, ale většina je jasně proti. Momentálně takováto možnost neexistuje, proto si myslím, že bychom měli hrát jaksi upřímně a proto se ptám, zda by to tam ta formulace měla takto stát a zůstat, či zda bychom neměli vyjádřit ty obavy, to znepokojení, která panují ve všech 28 členských státech vůči dalšímu možnému rozšiřování. My samotní bychom k této otázce měli přistoupit mnohem upřímněji a transparentněji. A další věc, o které bych rád hovořil. Pomocí dohody o přidružení a ještě více pomocí dohody o um, obchodu a ve středu výbor pro obchod bude projednávat dohodu o volném obchodu Pomocí těchto dvou dohod se ukazuje, že my e, tady hovoříme o reálně ekonomické situaci lidí, kteří v průměru vydělávají měsíčně 100 e, eur. Což znamená, že v Ukrajině, což je nejchudší země, abych to tak řekl, máme nejnižší příjmy na hlavu, což je pro nás e, výzva v tom smyslu, co vlastně bude znamenat dohoda o volném obchodu s takovou zemí, kdy zde máme moldavskou ekonomiku, která bude vlastně zcela nechráněná, nechráněně vystavena konkurenci. Co to bude znamenat pro sociální realitu v Moldavské republice, když zde máme ty omezené možnosti exportu, které momentálně e, existovaly s pomocí stávajících dohod, které měly se zónou GOS? jak eh, bude vypadat celková otázka celní politiky vůči celní unii, která eh, pravděpodobně si bude vyžadovat navýšení cel v případě, pokud by Moldavsko i nadálo mohlo vyvážet zboží do Ruské federace a dalších, eh, dalších zemí celní unie. Zatímco dohoda o volném chodu vlastně znamená snížení cel. TEDIT. A to celá otázka, kterou jsme eh, již se zabývali v případě Ukrajiny, se nám opět otevře v případě Moldavska a bude se to týkat samozřejmě také Gruzie. Proto je třeba si zvážit, jaké přechodné možnosti opatření může nabídnout Evropa. Evropská unie, aby skutečně nedocházelo v té zemi ke sociálním zlomům. A dále Podněstří. I Podněstří již na jaře předložilo žádost o zvláštní vztahy s eh, Ruskou federací. Ano, Podněstří patří do Moldavska, ale my známe historické procesy. Dobře víme, kdy připadlo Podněstří Moldavsku, dříve bylo u Ukrajiny. Tedy je to taková celá komplexní tematika. Ukrajinská hranice, Rumunsko, Moldavsko. Rumunský prezident řekl, že v podstatě je Moldavsko Rumunsko, že by rádi eh, vlastně připojili tuto zemi do jakéhosi Velkorumunska. Takže je to velice konkrétní komplex témat a problémů, eh, a kterými by se měla Evropská unie velice dobře a přesně komplexně zabývat. Z tohoto pohledu je třeba si jasně zvážit, jaký postoj zvolíme my i z hlediska vyjednávání o obchodních dohodách. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji za zprávu. Myslím si, že je to eh, dobrá zpráva, která se dívá do budoucna, podpoříme ji, domníváme se, že má smysl, pokud se tedy najde většina v parlamentu, abychom tedy eh, dohodu o přidružení uzavřeli. Mělo by to být tedy eh, jasně provedeno před volbami, eh, tak aby se moldavští občané k tomu mohli vyjádřit. My k tomu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Všechny ty návrhy ovšem jdou stejným směrem jako původní zpráva. Ráda bych zdůr, rád bych zdůraznil dva body. Za prvé, byli bychom rádi, kdyby tu byl odstavec o e, vysoké nezdravé koncentraci vlastníků e, sdělovacích prostředků já si myslím, že to narušuje zdravé mediální prostředí v té zemi a mělo by to být v té zprávě je zmíněno. Kromě toho eh, by bylo dobré, kdyby byla zmíněna eh, nedávno přijatá nová energetická strategie Moldavské republiky a kromě toho eh, bych také zmínil akční plán pro energetickou účinnost. A na závěr mi dovolte, abych zmínil ještě jednu obecnou poznámku. Nepochybně to ode mě neslyšíte naposledy. Skutečnost, že Moldavská republika je pionýrem mezi zeměmi eh, východního partnerství, je určitě zásluhou Kišiněva. Na druhé straně to ukazuje druhou stranu mince. Eh, program východního partnerství jako takový není takový úspěch a já si myslím, že tento výbor by pravděpodobně měl dříve nebo později revidovat celkovou strategii Evropské unie směrem na východ, protože nebyla příliš úspěšná. To znamená, že tady musíme něco eh, vymyslet jinak, eh, pokud jde o naše, naše vztahy s Ruskem a také pokud jde celkově o východní partnerství. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za EPP bych rád nejdříve poděkoval kolegovi Ostřevičovi za jeho zprávu. A úvodem bych chtěl ještě podotknout, že jeho doporučení ve smyslu, abychom ratifikovali tu dohodu, že s ním souhlasíme jako EPP. A myslím si, že momentálně jsme v situaci, a to také v důsledku aktuálního ruského nátlaku na eh, sousedy, jsme v situaci, kdy si myslím, že toto je ten správný signál také vůči Moskvě. Myslím si, že bychom této souvislosti neměli příliš mnoho měnit na zprávě pana Austrevičiuse. Já tady zmíním jenom několik málo bodů, protože již jeden kolega hovořil o těch gagauzech, o této problematice. Pokud se tím člověk zabývá podrobněji, tak zjišťuje, že je to jistý způsob mikrosovětského svazu. Je to taková zvláštní realita, která se tam vyvinula a právě proto, že to potenciálně by mohl být problém, který by bylo možné zvnějšku jak si ještě posilovat, tak bychom k tomu měli mít postoj. Ale na druhou stranu bychom neměli eh, tady poukazovat na nějakou generální, na nějaké generální jaksi eh, nechuť k rozšiřování, to si myslím, že bychom neměli, neměli bychom tady poukazovat na článek 149. Já si myslím, že my tady nehovoříme o tom, že chceme přijmout Moldavskou do EU během příštích pěti let. To jsou zcela jiné lhůty a proto si myslím, že není vhodné, abychom se tady jaksi schovávali za nějakou únavou z rozšiřování, za nechuť vůči rozšiřování. To by nebylo ani vhodné vůči Moskvě. Tady je otázka reform. Změnilo se, že Moldavsko již jisté reformy přijalo, jistě ano, ale stále ještě procházejí velice tvrdým transformačním procesem, který je eh, přirozeně stěžován tím obchodním bojkotem a bojchodem zboží, který přichází z Ruska. Myslím si, že je politicky důležité, aby byly provedeny ty nutné správní reformy a reformy právního státu. V minulosti jsme tam viděli dobrý vývoj, ale pak došlo také musí jistým krokům zpět a proto si myslím, že je celá důležité, abychom nyní na tom trvali. A já doufám, že pomocí naší zprávy, že naši zprávu budeme moci rychle dostat na plénu, tak abychom skutečně ještě před volbami, které budou koncem listopadu v Moldavsku, mohli vůči Moldavsku vyslat pozitivní signál. Do voleb máme ještě 69 dnů a když si připomeneme, kdy skončily olympijské hry v Soči a kdy byl obsazen Krym, to bylo během méně než 50 dnů. Já tady nechci říkat, že doufám, že tady dojde k podobnému vývoji, ale chci pouze poukázat na to, že je důležité, abychom postupovali rychle. A bylo to tady řečeno, proto se k tomu vrátím. Myslím si, že je to spíše otázka sekretariátu. Eh, ptám se vás, kdy budeme hlasovat eh, o Gruzii v tomto kontextu. Rád bych věděl, kdy, kdy dojde k hlasování o té podobné záležitosti, kterou máme s Gruzí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za velice vyvážený a pragmatický obsah eh, obou jeho zpráv. Dovolte mi, abych využil příležitost k tomu, abych zde přivítal i dopis, který nám zaslal pan komisař Chile, komisař pro rozšíření Evropské unie. Tento dopis je důležitým signálem pro evropskou cestu Moldavské republiky s ohledem na podepsání dohody o přidružení. Je třeba vzít v úvahu, že v Moldavsku budou v listopadu probíhat volby a já jako člen delegace pro Moldavskou republiku bych chtěl přivítat pokrok, který učinil tento malý stát během posledních pěti let. Je to malý stát s třema miliony obyvatelům se skutečně podařilo během krátkého období dosáhnout důležitého pokroku. Je to pokrok, který my vítáme. A také Tania Fajon, e, této poslankyně bych rád poděkoval za její zprávu, za důležitý příspěvek pro uskutečnění cílů, které se týkaly víz. Co se týče pokroku vlády Moldavské republiky, ratifikace dohody o přidružení, tato proběhla v Kišiněvě, v Kišiněvském parlamentu druhého, což také vítáme. My jsme členové Evropského parlamentu a já bych rád vyzval evropské politické skupiny, aby podpořili evropskou cestu Moldavské republiky. Mí předřečníci již zmínili některé aspekty, například aspekt zákona o rumunském občanství, které by mohlo být poskytnuto eventuálně i Rumunům v Moldavské republice. Já mm, trvám na tom, že zákon o rumunském občanství se opírá o krevní spojení, tedy příbuzenské vazby. Pouze ti, kteří na základě příbuzenské vazby mohou prokázat, že jejich rodiče či prarodiče byli rumunskými občany, pouze takovýto občané smí získat rumunské občanství. Tedy tvrzení v, této, v tomto ohledu či v souvislosti eh, s tím, že tady dochází k nějakému importu zločinnosti před podněstří do Evropské unie, tato tvrzení jsou podle mě přehnaná. Generál Filip Mitrov který vede spojenecké síly v Evropě, řekl, že počátkem hybridní války na Ukrajině respektive, že tento počátek této hybridní války již jaksi vysílá jste signály i pro Moldavskou republiku. A Evropský parlament by měl podpořit pro evropské síly v Moldavsku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Iglesias. Děkuji, pane předsedo. Já musím uznat, že zde eh, když hovoříme o zahraniční politice, tak mm, pravice hovoří jasně. Zástupce EPP hovořil o mikrounii, Sovětské unii, že je třeba tedy e, zabránit tomu, aby Rusko neudělalo to tež, co na Krymu, ale přece tady to se vůbec netýká etických menšin či menšin LGTB. A zde bychom měli hovořit o tom, co to znamená tato dohoda s Moldavskem. Zde eh, v mé zemi ve skupině PUNK došlo k úplné tedy eh, studené válce, když šlo o, tom preven, když šlo o ten preventivní útok eh, so, mm, Sovětského svazu, jak se říkalo. A asi tady si budete určitě dobře pamatovat eh, na doktora Strejlova, eh, na ten film, který hovořil o tom, jak zautočit na Rusko tehdy. A tady to vypadá jako, že my teď máme jedinou utkvělou představu a to je, jak zautočit na Rusko. Samozřejmě, Moldavsko je jedna z nejchudších zemí, eh, eh, nejchudších zemích eh, v Evropě, kde mm, je špatný stav lidských práv, kde tedy e, e, průměrný věk je nízký, 60 let pro ženy a i spousty žen se musí prostituovat, mladí lidé utíkají z Moldavska a jedno ze třech dětí v Moldavsku e, trpí mozkovými problémy, poruchami a tak dále. Takže Dohoda s Evropskou unii má sloužit k tomu, abychom posloužili všem těmto lidem? Já si myslím, že ne, že pan McCain má pravdu, když říká, že před pár dny ve Spojených státech bylo zásadní opět eh, tedy eh, hovořit o těch střelách, které by se měly tedy instalovat v Polsku, v České republice a kdy se hovořilo o eh, Gruzii, Gruzii a o mm, perspektivních členstvích těchto zemích v NATO. Takže to je zde i existovala tam velká skepse ohledně dohody s Evropskou unii, kde e, zde e, to je pouze taková přátelská dohoda s Evropskou unii a e, zde přece my nemůžeme, jak můžeme doufat, že tedy Moldavci budou hlasovat ještě předtím, než my budeme ratifikovat tuto dohodu. Kurt Fleckenstein. Pane předsedo, tři krátké poznámky. Za prvé, poukaz na odstavec článek 49, k tomu bychom měli přistoupit naprosto pragmaticky, tak, jak jsme to udělali v našem usnesení o Ukrajině. Protože buď a nebo. Ale u jednoho to napíšeme, u toho druhého ne. Přičemž musíme jasně poukázat na to, když hovoříme s našimi přáteli, vždy poukázat na to, a to jasně, že to je dlouhodobá perspektiva, že se tak nestane přes noc. A druhá poznámka. Já samozřejmě jsem proto, abychom ratifikovali, a rád bych věděl, kdy nás o tom bude informovat komisař de Gucht, eh, zda o tom ještě budeme hovořit s Ruskem, či zda můžeme očekávat, že k tomu dojde a proč jsme v rámci dohody o Ukrajině hovořili o dopadech s Ruskem a bylo to asi vhodné a proč u dohody s Moldavskem to vhodné není. Abych tedy, mě by velmi zajímalo, jaké jsou ty rozdíly. Rád bych se to dozvěděl dříve, než přijde nějaké překvapení. A třetí věc, nikdo v Evropské unii nehovoří o zapojení Moldavska do struktur na to. Tady může John McCain ve svém republikánském volební boji říkat, co chce. On má své cíle, musí jako se osvědčit jako někdo vůči z uskupení Tea Party, ale my toto nemusíme. A poslední věc, to je taková prozba, netýká se to dneška, ale čtvrtka, ve čtvrtek Euronest, což naše společná delegace eh, Euronest bude mít ustavující schůzi a já vás prosím, abyste mě nepodpořili v tom smyslu, že pokud to bude možné, že by bylo vhodné, abychom neměli v říjnu veškeré schůze Euronestu v Bruselu, ale, ale aby ale vešk- veškerých výborů tedy v Bruselu, aby aspoň jeden se konal v Moldavsku, jeden v Gruzii, abychom jasně ukázali, že tam rádi pracujeme, může to být i veřejná záležitost, abychom jasně ukázali, že to neexistuje jenom na papíře, že skutečně naplňujeme tuto záležitost životem. Pan předseda, já bych výslovně podpořil tu vaši poslední poznámku. Měli bychom se postarat o to pomocí vlastní iniciativy, abychom to takto zrealizovali. A nyní další řečník, prosím. Thank you, Mr. Chairman. I, I really just want... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jednoznačně říci, že je do toho zapojena celá řada otázek, ale velmi důležitá je ta otázka eh, občanství rumunských občanů. My musíme eh, velmi vážně hovořit o míře korupce v Moldávii. Vypadá to tak, že i rumunské pasy jsou tu eh, prodávány. To znamená, že to je věc, kterou bych, které bychom se eh, měli věnovat. Je to velmi závazné závažné. Pardon. Moldavské, moldavští občané měli možnost si kupovat rumunské pasy. Ano, a to, je, to jsou potom taková zadní vrátka, která vedou do Evropské unie. E, samozřejmě, že hovoříme o dalším rozšiřování a já tu vidím a cítím takového ducha. Jde o e, federální Evropu. Někteří říkají, že to nejde, že bychom s tím měli počkat. E, pojďme se podívat na problémy Ruské federace, které to také nevylepšují. Samozřejmě, že jde i o otázku otázku naplánování, o napl- otázku timingu. Já už jsem to říkal i minule při otázce, když jsme hovořili o, o Ukrajině. To načasování je nešťastné. Já si myslím, že v menších politických skupinách tu jsou, eh, jsou určité obavy a že bychom se nad tím měli zamyslet. Děkuji. Grazie. Devo dire che... Děkuji, musím říci, že souhlasím zcela s, něk- s e, analýzami předřečníků, politickými i historickými a především eh, dovolte, abych zmínil jeden bod a to je ekonomická udržitelnost vstupu eh, Moldavska do dohody o partnerství. Vzhledem k údajům, které máme nyní, na které se dočteme, tak vidíme, že ta ekonomika trpí. Trpí především kvůli sankcím, které byly aplikovány eh, Ruskem. A my jako Evropská unie jsme skutečně schopni poskytnout nezbytnou podporu a nebo ještě bychom případně nezhoršili situaci ekonomickou i společenskou tam. A teď dovolte problém toho podněstří. Zde já souhlasím s těmi pochybnostmi ohledně problému s pasy, ale také ještě další problém obchod se zbraněmi. Víme, že historicky již e, tam v podstatě e, e, byly velké sklady a tam začal velký nezákonný obchod, rozprodávání munice a zbraní bývalé sovětské armády a potom i v podstatě odtamtud zmizely i ty střely eh, protivzdušné a takže to je velice důležité teď a zdůraznit si, že je třeba zvýšit kontrolu hranic, i interních hranic, které se týkají podměstří, aby nedocházelo k většímu pohybu těchto zbraní. Body, body 10 13 a 14 jsou velice relevantní mm, a doufám, že mm, budou implementovány ze strany moldavské vlády. A ještě poslední věc, zdůraznil bych důležitost vyslat delegaci eh, eh, spolu tedy s eh, OBSN pro listopadové volby, tak abychom zviditelnili i náš zájem, naši participaci. Děkuji, dovolte mi, abych k tomu i já něco řekl. Ne jako předseda, ale jako člen tohoto výboru. E, to s tou korupcí, s tím prodejem e, pasů mi připadá zajímavé. E, když vidím, že v některých zemích, jako ve Velké Británii nebo na Maltě, kde se tedy investuje mnoho peněz do, kde tedy je možnost za peníze si koupit trvalý pobyt nebo občanství, eh, tak mě to znepokojuje. A to se netýká pouze bohatých lidí. To je samozřejmě otázka, na kterou se musíme podívat v širším kontextu. Eh, souvisí to eh, s tím, jak je možno cestovat v Evropské unii. Eh, a nyní k té obsahové stránce věci. Já si myslím, že ta formulace článku 49 by tam měla zůstat, protože jsme ji hm, tam měli vždycky, představuje to rozumný kompromis a je to eh, konec konců také hm, současná právní situace. Každá evropská země má v duchu článku 49 možnost eh, podat žádost o vstup do Evropské unie. Jestli ta, té žádosti bude vyhověn, vyhověno nebo ne, to je jiná věc, ale ta perspektiva tu v tuto chvíli je. A proto si myslím, že bychom ten článek 49 měli eh, nechat eh, tak, jak je. A nyní další otázka, která souvisí s těmi historickými poznámkami. Pan eh, Iglesias o tom hovořil. Myslím si, že já, když eh, zacházím do historických úvah, tak já jako eh, Němec se vždycky začnu bát Moldávie, Mez Arábie, eh, Hitl, pakt mezi Hitlerem, Stalinem, Sovětská unie. Já si myslím, že z toho bychom neměli vyvazovat další nároky z Ruské federace. To se v podstatě týká i Ukrajiny to je zkrátka dohoda z roku 1939. Tam se hovoří o Bezarábii, že zkrátka má být převedena do sovětské zóny vlivu. A já si myslím, že eh, na tento historický kontext musíme myslet, ale není z toho možno eh, vyvozovat žádné eh, nároky. Prosím. Tak toto zkrátka bylo po druhé světové válce. Myslím si, že je naší povinností vůči občanům Moldavské republiky, abych jim, jim, ji umožn, abych jim, jim umožnili žít v lepších podmínkách. Já si myslím, že Evropská unie poskytuje eh, lidem eh, lepší šance. To ukázal příklad Ukrajiny. Eh, v Polsku a na Ukrajině byl před mnoha lety průměrný hrubý domácí produkt stejný a dneska je v Polsku čtyřnásobný. A já si myslím, že Ukrajinci a Moldavané by zkrátka chtěli být tam, kde jsou Poláci. A myslím si, že je to jejich legitimní nárok. A my bychom měli proto vytvořit předpoklady. Postupné otevírání našich hranic pro Ukrajince vedlo k tomu, že v tomto roce uh, ukrajinský vývoz uh, navzdory špatné situaci dané válkou uh, stoupnul o 50 A to jsou zkrátka pozitivní signály. Já myslím si, že něco takového bychom měli umožnit i v Moldávii. Měli bychom umožnit ekonomický a sociální pokrok, tak abychom eh, tedy eh, umožnili takové šance a nevraceli se zpět. Samozřejmě, že je špatné, že, že je pravda, že eh, je tomu často tak, že post, eh, povinnosti, které tu jsou, které jsou obsaženy eh, v dohodě o volném obchodu, musí ta moldavská strana také plnit. Jde o to, eh, že my jsme tady odstranili cla pro ukrajinské, ukrajinské produkty, ale nebylo tomu tak naopak. Musíme tedy těmto zemím umožnit určitou přechodnou dobu, tak aby se na to mohli přizpůsobit, aby se to mohli přizpůsobit a připravit se na to. To znamená, že e, v tomto duchu musíme e, přizpůsobit naši legislativu. V každém případě je to tak, že kdo nechce nebo ne, nesmí modernizovat svoje hospodářství, tak uh, nemůže mít kýžený hospodářský úspěch. A já si myslím, že ta e, logika je na bílední. A pokud jde o to, co řekl pan Scholz, tak já se mám od vás stále co učit, pokud jde o dialektiku. Vy nejprve vysvětlíte, že e, je tady lepší, abychom tam nechali ten článek 49 a potom tady e, vysvětlíte, že to zkrátka nejde kvůli ruské výhradě. Že to zkrátka nepůjde. To tedy znamená, že pokud Moldavci nebudou mít dohody o volném obchodě eh, s Evropskou unii, protože se to nebude líbit Ruské federaci, protože se tam nedostanou produkty, tak jak všichni experti vidí, eh, je to eh, pokrytecké. Já si myslím, že takto to zkrátka je znamenalo by to v podstatě, že Rusko bude rozhodovat o tom, kdo bude mít s Evropskou unii otevřené hranice, ale takto to přece trvale nemůže fungovat. Bohužel to v tuto chvíli tak vypadá. Bohužel tomu v tuto chvíli tak je a já si myslím, že ta pravidla eh, by měla odpovídat VTO. Možná, že bychom měli eh, se podívat na to, eh, jak to vypadá, jestli nemůžeme vytvářet nějaký tlak na Rusku. Pokud jde o ty zákazy dovozu a tak dále. To všechno odpovídá, odporuje právu. Všechno to odporuje mezinárodním normám. Všechny ty zákazy dovozu ze strany Ruska a tak dále. A nikdo o tom nehovoří. A následně se řekne, že eh, proto máme problém aplikovat tu dohodu nebo tu smlouvu. Já si myslím, že bychom měli postupovat logicky, tak abychom mohli v této práci pokračovat, protože jde zkrátka pouze o to, aby tyto země mohly rozhodovat sami o sobě a Moldavsko, Moldavská republika tuto dohodu velkou většinou v parlamentu ratifikovala. A když to ratifikovala, tak není důvod, abychom my s ním čekali. Je to moldavské eh, rozhodnutí. O této dohodě se jednalo od roku 2007. Mezi lety 2007 a 2009 eh, tu nebyla tato vláda, byla tu u moci předchozí vláda a tam eh, byla, byl premiér z komunistické strany. A oni tedy začali jednání s tímto cílem. Komunistická strana Moldavska, to znamená, že není možné to uh, od, uh, svádět na tyto důvody. Děkuji, děkuji. A také děkuji ještě jednou panu Austrevicovi. A lhůtu na pozměňovací návrhy si dáme tak, abychom stihli ten náš časový harmonogram. já tady prosím kolegy, aby rychle a produktivně spolupracovali s panem Auštrevičusem. Takže 25. září tady máme lhůtu prodávání, podávání pozměňovacích návrhů a 16. října budeme hlasovat. Ano? Máme tedy manévrovací prostor, který potřebujeme, tak abychom navzdory všemu dospěli brzy ke kýženému výsledku. Všichni souhlasí, takže vám děkuji a jsme u bodu 6 na pořadu jednání, prosím. Já jsem se ještě ptal, jak to vypadá s Gruzií. O Gruzii budeme hovořit na rozšířeném předsednictvu, ale také s cílem, abychom i v této věci pokročili. Ano. Gruzie, tady máme plám, první rozprava 6. října, druhá rozprava 4. listopadu, hlasování 17. listopadu a hlasování na prosincovém plenárním zasedání. To je tedy náš časový harmograf. Moldavskou republiku jsme chtěli poněkud urychlit právě z důvodu těch voleb, které tam budou probíhat. Děkuji. A nyní jsme u bodu číslo 6. Je to neveřejné jednání, proto prosím nominace.